Der Präsident! Dámy a pánové, docela jistě jste byli eh, informováni o závažném incidentu, ke kterému eh, zde došlo. Náš kolega Papastamkos Eh, prožil eh, závažné zhroucení. Eh, já bohužel zatím vám nejsem schopen sdělit konečnou diagnózu, ale je docela jisté, že situace je vážná. Kolegové, kteří se zde starali o kolegu Papa Stankose, tak těm bych chtěl poděkovat kolegovi Charlesovi Tenakovi, Filipu Žinvénovi a Láře Komi, kteří eh, jako první eh, skvěle a spontánně zde poskytli eh, pomoc, mimořádnou pomoc a já doufám, že tato pomoc také nakonec panu Papastamkasovi pomůže. Pan Papastamkos je nyní v nemocnici. Já musím znovu říci, že eh, o jeho aktuálním zdravotním stavu vám nemůžu nic eh, říci. Jakmile něco budeme vědět, tak vám to eh, sdělím, o co se jedná a jak závažné to je. Samozřejmě při zachování příslušné diskresnosti, ale musím vám ještě jednou říci, že stav pana Papastamkose je velice vážný. Eh, dámy a pánové, informoval jsem rodinu eh, pana Stamkose, jeho manželka je na cestě do Štrasburku. Eh, řada kolegů a kolegyň mě, myslím, oprávněně, upozornila na to, že, o, že se musíme zamyslet na způsobem hlasování v naší sněmovně. Dámy a pánové, eh, je třeba upozornit na to, že eh, ty zprávy eh, v tom objemu, jak jsme hlasovali dnes, nebudeme moci projednávat takhle na plénu, tak to prostě nejde. Já jsem tuto zprávu odmítnul. Protože jsem myslel, že je prostě přetížená. výbor nebyl eh, schopen snížit počet pozměňovacích návrhů a já vám musím říct, že prakticky všechny frakce mě dávaly signál, eh, že chtějí hlasovat. Jeden kolega eh, dnes ráno požádal o odklad. Ten odklad byl zamítnut. Takže to znamená, že se všichni musíme zamýšlet nad tím, jak aniž by kdokoliv za to měl jakoukoliv vinu, musíme se zamýšlet nad tím, jestli nenalezneme nějaký jiný způsob, eh, jak se vyhnout tomu, abychom tady hodiny a hodiny hlasovali, eh, kdy nakonec už ani nevíme, eh, o čem přesně hlasujeme, protože ztrácíme přehled. To je velice obtížné si ho zachovat. A proto bych se chtěl s kolegy na konferenci předsedů eh, zamyslet nad tím, co se s tím dá udělat. Nemůžu vám slíbit žádné eh, rychlé výsledky, ale docela jistě vyvodíme důsledky a budeme eh, přemýšlet. Myslím, že budu hovořit za vás, že ti z vás, kdo se modlí, se budou modlit a ti z vás, kdo doufají, budou doufat, že náš kolega Papastamko se opět vrátí do našich řad. Děkuji vám za pozornost. Der Kollege. Thank, thank you, uh, Ms. Oh, sorry. Ne. Děkuji, pane předsedo. Toto je složitý okamžik a všichni se modlíme za pana Papastankose. Předseda Schulz hovořil o tom, co proběhlo během hlasování. A já bych chtěl požádat, aby se řeklo, co přesně se stalo. Protože, jak řekl sám předseda, Kolegové, lékaři se rychle vrhli na pomoc panu Papastamkose a nikoli ti, kteří se mu pomoci měli. Mnozí měli zdržení z hlediska um, ehm, rychle, rychle poskytové služby. Mělo by se to vyšetřit, pane předsedo. Paní McInnes. Děkuji, pane předsedo. Skutečně všichni myslíme na pana Papastamkose. Eh, nicméně oddělme si ty otázky. Pan Scholz hovořil o tom, jak pracujeme. A já bych chtěla hájit práci zemědělského výboru a chtěla bych říct toto. Musíme se opravdu zamyslet nad tím, jak pracujeme. Předseda parlamentu právě řekl, že eh, mnozí eh, hlasují o věci, o kterých, o kterých mnoho neví. A řekněme upřímně, že prostě nemůžete pracovat eh, takovýmto způsobem. To, jak se tady odehrává, to znamená, že jsme příliš pod tlakem, příliš mnoho zpráv a eh, když si zvážíme názor pana Šulce, prostě někteří Eh, by se mohli zamyslet nad tím, jak lépe pracovat. Ten, to obrovské množství textů, které zpracováváme, to prostě nemůžeme zpracovat efektivně. Zemědělský výbor pracoval velice dobře, aby z těch 8 tisíc pozměvacích návrhů něco eh, rozumně zpracoval. Eh, my představujeme demokracii, musíme umožnit hlasování rozhodnutí zemědělského výboru bylo umožnit hlasování. Chcete-li toto změnit, pak to musíme eh, promyslet. Možná, že taková krize, jakou jsme právě prodělali, je potřebná, abychom se zamysleli a využili příležitosti eh, a zamysleli se, jak pracujeme. Dámy a pánové, eh, vážení, vážení přátelé, kolegyně a kolegové, Eh, máme tady celou řadu přihlášek do debaty, eh, které eh, se chtějí jistě vyjádřit, nebo pravděpodobně vyjádřit k tomuto tragickému incidentu. Předseda naší sněmovny, který celou dobu, jako i ostatní, i jako lékaři, kteří zde jsou stále přítomní, byl okamžitě na místě. Já bych eh, chtěl eh, těm, eh, kteří okamžitě pomohli spolupracovníkům, zaměstnancům, hm, poslancům a těm, kteří zde slouží, opravdu z celého srdce poděkovat. Já si myslím, že v tuto chvíli není hodná chvíle, abychom tady na plénu, když nevíme, jak ten incident dopadne, jeden s obranou, jeden eh, kriticky eh, pokračovali v debatě. Jelikož předseda eh, v naší sněmovně řekl, a my jsme u toho byli celou dobu, že příčiny a důsledky si musíme promyslet ve všem klidu. Není to žádné hledání vyníka, musíme se nad tím eh, zamýšlet a já prosím o to, abychom teď nevedli tuto debatu, ale nechali uběhnout nějaký čas a náš eh, pan eh, předseda sám vzal na sebe zanalizování situace a vy vození důsledků a informování vás permanentně a nápravu situace. Proto já bych vás teď poprosil, abychom eh, v tuto chvíli nepokračovali v této debatě. Kdo to chce bezpodmínečně činit, tak samozřejmě slovo dostane. Eh, nad nikým tady nechceme mávnout rukou, ale eh, vzhledem k tomu, že je to situace obtížná a ožehavá, tak vás poprosím, abyste teď nezačínali s analýzou a snažili se držet poněkud odstup. A především při pevné zdraví našemu příteli v opastom Kosově. Chce ještě někdo slovo? Äh Pane předsedo, Přesně eh, v duchu toho, eh, co jste říkal eh, vy sám, si myslím, že po nějakém takovém incidentu nenastal moment něco rozebírat nebo vyvozovat závěry, kdo kdy kde byl. Ale také si nemyslím, že bychom za daných okolností se mohli vrátit k předpokládanému pořadu jednání. To, co se dnes dopoledne stalo, je výsledkem řady faktorů, které eh, jenom ukazují, že tady neběží všechno správně. A myslím si, že není lepší metoda ukázat, že tady eh, eh, všechno neběží správně, než abychom teď se rozhodli hlasování tento týden v tuto chvíli ukončit abychom eh, opět se nedostali do obdobné situace, abychom zítra nebyli zase v situaci, kdy každý jednotlivý z nás bude muset zjistit, že eh, dvě a půl hodiny mačká tlačítka už neví co. Já bych vás rád poprosil, abychom v tuto chvíli za těchto eh, okolností tento týden ukončili hlasování. pane kolego Engele, říká pan předsedající, já se domnívám, že